Pan prezident. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, denní zasedání pokračuje. Prvním bodem na pořadu jednání je zpráva, kterou předkládá paní Balzány návrh opravného rozpočtu číslo one lomeno two thousand and twelve financování projektu iter. předávám slovo paní kolegyni balzaniové. prosím. Děkuji vám, pane předsedo dámy a pánové, vážený pane komisaři. Dnes večer tady diskutujeme o dohodě, kterou učinili rozpočtové orgány v prosinci, pokud jde o financování projektu ITER. Je to výzkumný projekt a jedná se nám konkrétně o rok 2012. ITER je evropskou záležitostí, ale Samozřejmě je to věc důležitá i pro Japonsko, USA a Čínu. A tento projekt potřebuje větší závazky ve výši 600 milionů eur a za tímto účelem je třeba zvýšit strop eh, v, eh, v oddíle 1 eh, našeho rozpočtu. Jde nám tedy o navýšení 650 milionů eur na straně závazků. Dohoda, které se podařilo dosáhnout, byla součástí vyjednávání o rozpočtu a myslím, že byla dokonce zásadním předpokladem pro vyjednání rozpočtu, když se vyjednávalo v rozhodovacím eh, řízení o rozpočtu na tento rok. Při vyjednávání bylo potřeba se dohodnout na tomto navýšení prostředků neboť se jedná o velice důležitou věc, ale samozřejmě se navyšovaly i položky pro celoživotní vzdělávání, sedmý rámcový výzkumný program pro další klíčové projekty a mimo jiné i projekt eh, ITER přičemž jsme se pokusili využít transferových nástrojů. Je to velice důležité, velice pozitivní a jsme rádi, že s tím parlament souhlasil. To znamená, že ITER se teď objevuje v rozpočtu eh, na rok 2012, čímž ovšem nejsou dočeny realizace dalších programů nebyly tímto omezeny a to je velice důležité. Tato dohoda nás přivádí k otázce, se implementace rozpočtu pro rok 2012, protože my jsme se předtím soustředili na eh, vyjednání eh, předběžných odhadů, ale poté přichází ta důležitá fáze samotného provádění rozpočtu. A této chvíli se budeme muset věnovat eh, citlivé otázce plateb. Já sama doufám, že pokud dojde na prová- a až dojde na provádění rozpočtu pro rok 2012, že znovu zopakujeme tu vynikající spolupráce, která tady zavládla především mezi parlamentem a komisí při jednání o rozpočtu, protože, jak říkám, provádění rozpočtu bude ještě důležitější. Slovo a nyní předávám slovo panu komisaři Levandovskému. Pane předsedo, vážená Francesco, jménem komise samozřejmě vaši zprávu velice eh, vítám. Představuje eh, podporu parlamentu pro to, co bylo dohodnoto a co odráží také naši politickou dohodu, kterou se nám podařilo docílit 1. prosince loňského roku, pokud jde o dodatečné financování projektu ITER. Celkově se jedná o 1,3 miliardy eur pro rok 2012 a 2013. Ano, eh, potřebujeme Eh, tyto prostředky, kromě 100 eh, eh, milionů, které jsou již v rozpočtu obsaženy v oddíle 1a, Znamená to, že se nám ale uměrně snižuje také část 5. Ale jak jste správně řekla, nějak se to nedotýká provádění, implementace a nedotýká se to také roku 2013, protože dalším problémem, před kterým budeme stát, bude vyjednávání rozpočtu pro příští rok a hledání dalších prostředků eh, pro příští rok, aniž bychom opět poškodili další projekty, například v oblasti konkurenceschopnosti. Děkuji. Pane komisaři, děkuji za vaše slovo a nyní předávám slovo řečníkům za jednotlivé skupiny. První promluví na dvě minuty pan Lavia Egregio presidente, signor commissario. Vážený pane předsedo, pane komisaři, kolegové, jak nám právě řekla paní balzani opravný rozpočet číslo 1 na rok 2012 odráží dohodu mezi třemi institucemi, když se uzavíral eh, proces přijímání rozpočet na rok 2012. Je to dodatečné prostředky 1,3 miliardy euro pro projekt ITER. Tento opravný rozpočet zvyšuje zejména oddíl 1a o 650 milionů. Paní Balcány má podporu naší skupiny. My bychom byli rádi, kdyby to bylo schváleno při hlasování. Vzhledem také k té dohodě dosažené mezi třemi institucemi na konci loňského roku. A dovolte mi, abych eh, v tomto okamžiku také připomněl, že projekt ITER je jedna z nejvýznamnějších věcí, o které budeme hovořit, až budeme schvalovat návrh rozpočtu na rok 2013. A je to ještě o to aktuálnější vzhledem k nadcházející publikaci návrhu rozpočtu 25. Eh, dubna Vzhledem k těm hlavním směrům, které byly schváleny na eh, tento rozpočet parlamentem, očekáváme, že těch 360 milionů, které byly schváleny na dodatečné financování projektu ITER z rozpočtu rok 2013, by měly být zachovány a změny by neměly postihovat provádění evropských politik. To se týká zejména těch politik, které by měly vést k dosažení cílů eh, strategie do roku 2020. To jsou naše priority a já myslím, že i eh, Rada s tím souhlasí. 3,5 minuty slovo paní Hercog. Vážený pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, já bych jménem socialistické politické skupiny chtěla přivítat tento návrh. Jsem velmi ráda, že jak komise, tak i největší politické skupiny v tomto parlamentu uvažují podobným způsobem, že tím také naplňujeme naše rozhodnutí z loňského prosince, kde jsme navrhovali eh, Eh, vynaložení těchto prostředků nebo navýšení těchto prostředků. Jsme rádi, že nejsou, eh, není znejištěno eh, vynaložení těchto prostředků. Myslím, že určité zdržení, ke kterému došlo, znejistilo tu předchozí dohodu. My jsme rádi, že teď se nastolila jistota. Nejde jenom o navýšení na roky 12 a 13, ale bude to hrát také velmi důležitou roli až do roku 2020. A je také důležité, aby eh, členské státy projevily politickou vůli a podpořily tento projekt. Jsme totiž svědky toho, že globální trendy v oblasti energetiky a další eh, otázky spojené s globalizací A víme, že eh, při spotřebě energii to postihuje velké skupiny obyvatelstva a to platí mnohem více dnes než v minulosti. A platí to tedy nejen pro nás, kteří pocházíme z těch nových členských států, tak i pro všechny ostatní. A já bych chtěla připomenout také datum, kdy eh, začal fungovat projekt ITER po konci eh, studené války Michal Gorbačov a mm, americký prezident Reagan se dohodli nejenom na odzbrojení, ale také na investicích do eh, vědy. To bylo v roce 1985 a za to také eh, teď vděčíme u projektu ITER. Myslím, že to není jenom rozhodnutí o technologiích, do kterých chceme investovat, ale je to také politické potvrzení toho, že už máme stranou válkou jednu a provždy za sebou. A to samo o sobě je pozitivní. A k tomu bych ještě chtěla připojit, že jaderná fúze, eh, že jaderné fúzi, eh, nebo že vděčíme maďarskému věci za objev jaderné fúze. A já jsem velmi ráda, že jako maďarka, jako evropanka,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 Dovolte, abych poděkoval především za tuto zprávu paní zpravodajce. A já jsem nesmírně rád, že mohu vystoupit, protože jsem zpravodajem za náš výbor a zároveň jsem nesmírně rád, že se nám povedlo dosáhnout této dohody, což umožní financování projektu ITER o něco déle. Celý tento proces financování ohledně ITRU byl obtížným procesem. Zjistili jsme, že rada vlastně nedostála všem svým závazkům a dokonce ani politickým závazkům a slibům, pokud jde o prostředky na vývoj. Zaznamenali jsme takový vývoj, kde ráda se snažila v podstatě spíše zkrátit finanční prostředky i v těch oblastech, kde v podstatě vidíme velice kvalitní implementaci celého projektu, téměř stoprocentní implementace. Dále to je program, který je podpořen v rámci strategie 2020. My jsme hovořili o tom, že bychom mohli využít finanční prostředky z tohoto rozpočtu. My jsme tvrdili, že to není správný výbor a my jsme opravdu byli velice jednotní i postoj výboru pro rozpočet a právě proto si myslím, že světle těchto záležitostí ten výsledek kvalitní. Samozřejmě, že alespoň z hlediska naší skupiny to není ideální, výsledek. Ovšem, když vezmeme v potaz celkovou diskuzi, tak si myslím, že jsme nemohli dosáhnout více do budoucnosti a souhlasím s um, kolegyní, která ho pořela přede mnou. Je to velice důležitý projekt, ovšem zjistili jsme, že potřebujeme získat lepší pohled na to, jakým způsobem je řízen tento projekt. Nemělo by dojít k takové situaci, kde takový veliký projekt, který má dopad na daňové poplatníky a jiné výzkumné projekty, tak jak vidíme v této oblasti, je nekvalitně řízený. To znamená, že musíme přijímat rozhodnutí podobného charakteru jako toto rozhodnutí, abychom zachránili tento projekt. A zároveň to dokazuje to, že následující víceletý finanční program znamená, že bychom měli mít opravdu solidnější, solidnější základnu pro financování tohoto projektu, tak abychom, řekněme, za tři nebo pět let nemuseli provádět stejné cvičení, jako je tomu dneska večer. To znamená, že bychom museli převádět tyto finanční prostředky pro financování ITRO. Další zneklidnění v tomto ohledu, které vidím, je to, že Rada podstatě jak si usnula. My jsme dosáhli konečného rozhodnutí, ale všem zdá se, že některé delegace na radě mm, jak si mm, se vrátili zpět, o krok zpět, mm, zjistili, že řekněme ten výsledek nebyl pro ně až tak dobrý. Ovšem nyní nakonec doufám, že tento výsledek bude zachován. Horizont 2020 to je vlastně rámcový program, o kterém hovoříme. To znamená, že budeme mít určitý konkrétní finanční, konkrétní finanční prostředky k dispozici. Myslím si, že je to velice důležité pro celou Evropu. Prostě nechceme, abychom měli méně finančních prostředků pro některé výzkumné projekty, které jsou špatně řízeny. Já bych rád poděkoval zpravodajce a myslím si, že tento výsledek vzhledem k okolnostem je velice dobrý. Děkuji. Váš příspěvek a nyní předávám na tři minuty slovo paní Durand monsieur le président euh, vážený Pane předsedo, ano, ta situace není ideální. To je spíš eufemismus, protože Evropa v podstatě už několik let a já opravdu si myslím, že ještě budeme několik let v takové velice závažné situaci, krizové, nemáme dostatečné finanční prostředky, rozpočtové prostředky, každý členský stát se snaží vytvořit kvalitní rozpočet, my se snažíme o nějakou evropskou přidanou hodnotu, naše prostředky evropského charakteru a my v podstatě eh, vlastně v tomto okamžiku, když se redukují eh, rozpočty, přijímáme toto rozhodnutí, které přijímáme dneska, a to je opravdu šílené. V tomto kontextu krize dneska večer a i zítra, když budeme hlasovat, tak v podstatě vlastně eh, hovoříme o tomto návrhu opravného rozpočtu, navýšíme o 650 milionů eur v roce 2012, pokud je o prostředky pro ITER. Je to eh, v podstatě už jsme v roce 2012 eh, uvažovali o dalších stovkách, dále zde hovoříme o 1,12 miliardy, to znamená 1% celého rozpočtu. To znamená, no nemáme finanční prostředky, je to šílená situace, a my v podstatě máme 1,12 miliardy eur, které v podstatě věnujeme do takovéhoto projektu. A v podstatě optimisté nám tvrdí, že možná v roce 2015 50 nebo 80 to přinese nějaké výsledky. No tak to je šílené, to je opravdu šílená záležitost. V tomto období, kdy nic nefunguje, kde skutečně všechno je pozastaveno, tak my takovou astronomickou částku věnujeme do projektu, kterému v podstatě ani nevěříme, nebo alespoň ze středně dobého hlediska. Ano, samozřejmě hovoříme se dobře, hovoříme jsme zde, máme zde určité rámcové projekty, Evropská strategie 2020 a tak dále. Ovšem v podstatě samozřejmě ty finanční prostředky ano, nebudeme mít dostatečné pro, pro obnovitelné energie, které přináší výsledek okamžitě. Kdybychom investovali do toho okamžitě, tak to budeme mít výsledky okamžitě k dispozici. Ne v roce 2050, ale řekněme v roce 2012 nebo 2014 budeme mít více pracovních míst a tak dále. Čili a skutečně nechápu, jak můžeme pokračovat v tomto zapojení se do, tý, do tohoto šíleného projektu v období, kdy máme takové obrovské problémy. Ano, vážená paní kolegyně, vy hovoříte o tom, ano, začali jsme už po konci um, studené války a trvalo nám 30 let, abychom vůbec začali s tímto projektem. V podstatě ano, přece e, doba se mění v současné situaci, kdy opravdu Evropané nevěří v evropské projekty a naše členské státy v podstatě nejsou schopny připravit nějaké kvalitní rozpočty a my zde máme 1,12 miliardy eur, které budeme investovat v podstatě do tohoto projektu. Nehovoříme pouze o roce 2012, ale 2013, 2016 až do roku 2020 bude pokračovat tímto šíleným způsobem. Já osobně si myslím, že to je opravdu něco neuvěřitelného. Je to v podstatě jakási obsese, tímto projektem, když vidíme, že všechny indikátory, které nám Eh, jasně poukazují, že to prostě je nemožné. My prostě nemůžeme hlasovat pro tento návrh opravného rozpočtu. Děkujeme. A nyní na tři minuty pan Ešvet. just... Omlouvám se, vidím jste modrou kartu. Paní Durán, přijímáte tuto modrou kartu? Paní Hercog, děkuji za slovo, pane předsedo, velice stručně my začínáme diskutovat v podstatě o cestovní mapě pro energetickou oblast, pro roku 2050. To v podstatě není o těch 37 let, jak jsem, toho, jak jsem o tom hovořila u Jitro, ale 30, od 37 let vlastně napřed. A když teda nepodpoří zelení tuto mapu, protože si řeknou, že je to příliš mm, vzdálený projekt, samozřejmě, že za těch následujících 37 let tam dojde k nějakým velikým změnám. Paní Duran, ano, to je samozřejmě problém, protože to je vlastně technologie minulosti. Ano, pro jaderná mm, technologie to je minulost. My musíme se z toho dostat. V podstatě ta iluze, o které zde hovoříme, to je v podstatě ideologická záležitost. Někdo prostě jako náboženství, jako kdybyste tomu chtěli věřit. Ovšem nemáme žádný důkaz o tom, že v roce 2050 nebo 80 nám to vyřeší energetické problémy. Čili skutečně nechápu, jak můžeme slepě věřit něčemu takovému, například v Kadaraši a tak dále. Přece ta, ty odpovědi nebyly přesvědčivé inženýru, si jenom říkali, že je to dobré a proto opravdu nechápu, jak se můžeme této eh, ideologii takovým způsobem věnovat. Děkujeme, pan Ešle, tři minuty. Uh, pane předsedo, pane komisaři, Chci vás ujistit, že ve Velké Británii si myslíme, že je důležité, aby Evropa eh, byla v popředí výzkumu i v další generaci eh, energetického výzkumu a proto jasně ITER podporujeme. Z tohoto důvodu jsme také velice rádi, že můžeme podpořit tuto dohodu, kterou se podařilo uzavřít s radou. Víme, že tak budeme mít navíc dalších 350 milionů euro, což bude součást tohoto opravného rozpočtu. Ještě musím také říci, eh, že o tuto věc máme zájem protože máme u Oxfordu laboratoř, která eh, se tomuto věnuje a je to v mém volebním okrsku. Ale chci vás ujistit, že pokud jde o budoucnost tohoto eh, zařízení, tak nám to umožní zajistit eh, zhruba 500 výzkumných míst. Jsou to výzkumníci, kteří vedou skutečně špičkový technologický výzkum a jsou to právě tyto odborné zkušenosti, které se nemůžeme dovolit ztratit. Nicméně eh, musím ještě upozornit na jednu věc, pane komisaři. Eh, máme tady sice špičkové technologie, ale eh, s nimi je vždycky problém, že se spošťují a že stojí mnohem větší peníze, než člověk původně myslel. Takže ještě připomenu ty tři hlavní věci, které jsem chtěl říci. Jednak, že dodatečné financování musíme najít v rámci současného rozpočtu. A tímto eh, rozhodnutím ohledně roku 2012. Myslím, že bychom neměli žádat další peníze po členských státech. Je to tak v pořádku, protože vlády eh, a členské státy obecně trpí finančními problémy. A to musí platit také pro rok 2013. A druhá věc. Jedná se o peníze daňových poplatníků, takže je velice důležité, abychom eh, dbali na finanční disciplínu. Kromě toho je také důležité, abychom i tady v Evropském parlamentu nastavili odpovědný dohled nad tímto odvětvím. Abychom toho byli všem schopni, musíme být aktuálně informováni a já vás prosím, pane komisaři, abyste nás skutečně aktuálně informoval, abychom mohli správně rozhodovat. A poslední věc, aby toto vše bylo možné, tak si myslím, že je nezbytné, aby ITER byl zahrnut do příštího víceletého finančního plánu. Jak řekl Karl Haglung, že je potřeba, aby tyto věci byly v rozpočtu, aby na ně byly vyčleněny prostředky již dopředu. Děkuji. Děkuji vám, říká pan předseda. Teď na dvě a půl minuty paní Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem proti energii z fúze, ale pokud jde o ITER, tak Evropská komise se měla poučit ze svých chyb. Bohužel k tomu nedošlo. Například projekt Galileo, ten byl odhadován, že bude stát 7 miliard eur. V roce 2000 byl tento odhad a do roku 2010 odhadované náklady se strojnásobile vyrostly na 22 miliard a rostou dále a nevidíme nikde žádný konec. Paralely jsou skutečně znepokojivé. Partneři ITERu říkají, že mohou do roku 2018 vytvořit pouze omezenou verzi ITERu, což je opět později, než bylo původně dohodnuto. První experimenty, eh, které by měly validovat eh, fúzi, budou provedeny nejdříve v roce 2025. Eh, konstrukční náklady také se zřejmě zdvojnásobí oproti odhadům 5 miliard v roce 2007 na 10 miliard. Náklady na provozní fázi ITERu to bude dalších 5 miliard eh, za 20 let a i tato částka se může navýšit. 90% projektu se přímo řídí účastnickými státy a tak zřejmě nebudeme přesně dopředu nikdy vědět, kolik konečné náklady budou. Daňoví poplatníci ale mají právo vědět, jaká cena bude, protože nakonec ITER uhradí oni. Takže parlament eh, sice schvaluje financování projektu, ale vidíme, že tento projekt stojí už teď eh, o 50% více, než se původně odhadovalo takový přístup k daňovým prostředkům je samozřejmě katastrofální. Pan Lavandovský řekl, že eh, platby v rozpočtu roku 2011 byly v přebytku o 1,5 miliardy eur, ale přitom eh, předtím informoval o eh, deficitu. Takže která ta verze je správná? Co pak neví, kolik peněz Eh, má na účtě každý den. Normální člověk to ví. ITER, Galileo, evropský rozpočet, toto se stává všechno absurditou. A nakonec to všechno všem platí daňoví poplatníci a ty se tomu vůbec nesmějí, to vás mohu ujistit. Měli bychom eh, tento projekt tedy co možná nejdříve ukončit. Děkuji. A nyní na 1,5 minuty pan Vladimír Remek. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení přítomní,

Děkuji vám za slovo a nyní přistoupíme k ostatním zapsaným řečníkům. První na dvě minuty pan Garriga Poledo. Eh, Děkuji, pane předsedající pane komisaři, vážení kolegové, kteří jste tady vydrželi tak dlouho do noci, abychom mohli diskutovat o návrhu opravného rozpočtu. Podle mě je zázrak, že komise a parlament, a já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce této zprávy, že se tady těmto dvěma institucím podařilo najít eh, dohodu o 1,3 miliardě eh, navýšení a přitom co to podařilo díky přesou... ne, nepodařilo díky přesouvání prostředků mezi rozpočtovými položkami, ale díky jiným eh, způsobům, což znamená, že se nám podařilo získat převahu nad radou a podařilo se nalézt nové prostředky, podobně závazků. A přesně o to jsme také žádali. A kdyby se nám to bylo nepodařilo, tak by to nebylo v pořádku. Jsem také rád, že se podařilo mm, nalézt 360 milionů euro na příští rok, bez toho, abychom ubrali jiným projektům této kategorii. Myslím si, že se blížíme k návrhu rozpočtu rok 2013, eh, a to pozitivním způsobem, a já nevím, proč některé politické skupiny využívají krizi proto, aby argumentovali proti projektu ITER, jak to říkala paní Dylan. Eh, projekt ITER je tak vlajková loď evropského výzkumu, poskytne nám energii dlouho do budoucna. A já si myslím, že musíme eh, hledět dále do budoucna, než jenom těch několik příštích let, který, kdy budeme postiženi krizi. Myslím, že ten projekt je pořád eh, kvalitní a že nám v budoucnosti přinese eh, udržitelnou energii. Děkuji. Teď vidím, že eh, na vás je eh, modrá karta od paní Durand. Přijímáte? Paní Durand, máte slovo? Děkuji za to, že jste přijal tuto otázku, ale já nechápu, že Eh, před, ne, navrhu, nebo říkáte, že tento projekt je vlajkovou lodí a přitom nemáme vůbec jistotu o tom, že to ve skutečnosti vyřeší naše energetické problémy. A říkáte, že ta krize jakési aliba, alibi nebo výmluva, ale víme, že už dnes máme problémy s rozpočty, české státy eh, mají obrovské rozpočtové problémy, eh, nezdaří se financovat všechny ty programy v rámci strategie do roku 2020, takže mě překvapuje, že hovoříte o tom, že ta krize je jenom alibi. Můžete odpovědět? Děkuji, paní Durand. Zástupkyně zelených říká, že bychom měli stát nohama na zemi a držet se fakt, ale vaším politickým projektem je hledat alternativní zdroje energii. Ale toto přece je alternativní zdroj energie, ať se vám to líbí nebo ne. Mohlo by to být eh, řešení a eh, mohlo by to vést k energetické nezávislosti Evropy. Ten technologický pokrok, který bychom ti mohli dosáhnout, je za tě 1,3 miliardy dosažitelný. Děkuji paní Tykau na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo pane komisaři, vážení kolegové. Jaderná fúze nám nabízí v budoucnosti téměř neomezené objem, neomezený objem čisté energie. A já si myslím, že prostředky na projekt ITER, které půjdou na ten eh, zkušební reaktor, který se bude ve Francii, by eh, mohly vést v budoucnosti k vytváření nových technologií. Evropa by díky tomu mohla být eh, v popředí tohoto technologického trendu a díky dohodě mezi parlamentem a radou z loňského prosince se nám teď podařilo nalézt dodatečné prostředky na roky 2013 a 2014. Tedy představu 1,3 miliardy eur a z toho 100 milionů by mělo být vynaloženo eh, v rámci rozpočtu roku 2012 a 360 milionů představují závazky na rok 2013 a u eh, hlavy 1a eh, by mělo dojít k navýšení o 840 milionů euro. 650 potom v roce 2014 a já jsem proto, abychom v roce 2012 eh, u projektu ITER eh, předělili těch 600, dodatečných 650 milionů, protože tím naplníme také tu dohodu z loňského roku. Na jednu minutu pan Ena. Děkuji, pane předsedo. Projekt ITER je eh, obrovským investičním výzkumným programem, kde by mělo dojít k propojení mnoha disciplín a členských států a myslím, že je to eh, bezprecedentní v historii. Je to příslip pro celé lidstvo, eh, příslip neomezené elektrické energie, která bude čistá, přístupná pro všechny a za dobrou cenu. Je to příslip, který nám nemůže dát žádná jiná technologie. Musíme se uvědomit, že potřeby zásobování elektřinou budou v budoucnosti dále růst, ale stejně tak by to nemělo vést k podkopávání konkurence. Měli bychom ukončit privatizace v tomto sektoru, musíme budovat velké integrované veře, eh, státní, státem vlastněné podniky, tak abychom mohli dostat všem těmto eh, výzvám a zajistit industrializaci a mohli dále plánovat ekologicky. V oblasti energetiky nemůžeme oddělit výzkum od budování dopravní sítě a také bychom neměli eh, přispívat k vytváření dalších sociálních nerovností. Thank you. On... Děkujeme. Paní Holmajer. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. U ITERu se jedná o dlouhodobý výzkumný projekt, což eh, v důsledku znamená, že eh, v aktuálním okamžiku, kdy procházíme krize, krizí, bychom neměli ohražovat tyto dlouhodobé záměry v oblasti vědy a výzkumu. Nemůžeme to najednou odložit stranou a říct si, že nemusíme dodržovat dohody, které jsme v minulosti uzavřeli a, a hovořit o tom jako o technologii minulosti to mě trochu eh, šokovalo. Já si myslím, že těch 30 let eh, výzkumu trvalo 30 let právě proto, že jsme neměli dostatečné kapacity počítačů a dalších informačních technologií a víme, že teprve nově objevené technologie v několika posledních letech nám umožnily obrovský skok kupředu u e, dalšího zkoumání této technologie. Když plánujeme takto dlouhodobé projekty, tak je také nezbytné, aby byly od začátku rozumně financovány. To je, myslím, dlouhý učební e, proces, který probíhá nebo proběhl v EU u dalších projektů, když už jednou projekty začneme, tak musíme od začátku dbát o to, aby byly podřízeny profesionálnímu řízení, aby eh, byly přesně vypočítány náklady a realistickým způsobem, aby to nebylo hezky politicky malováno eh, nerealistickými eh, přísliby a mělo by to být neustále provázeno pečlivým dohledem. A střednědobě bychom vždycky měli mít eh, přesný přehled o vynaložených nákladech a jejich dopadech. Tento projekt je dlouhodobý, rozhodně eh, nebude trvat několik málo let a proto si myslím, že je také nezbytné, aby eh, po té, co jsem sama viděla zařízení v Kabaraši a mám z toho úplně jiný dojem než vy, paní Durand, tak si myslím, že bychom tomto projektu měli pokračovat a také zajistit jeho budoucí perspektivy. Děkuji vám. A nyní na jednu minutu pan Franco. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové, kolegyně. Já jsem nesmírně rád, že zde máme tento návrh opravného rozpočtu, pokud jde o financování ITRU v kterém jsme hlasovali velkou většinou 29. března v našem výboru. Skutečně došlo k tomuto hlasování, protože to znamená, že budeme moci financovat tento strategický projekt v oblasti výzkumu, základního výzkumu, ve kterém Evropská unie hraje hlavní roli. A samozřejmě, že ji dodržíme určité mezinárodní sliby v tomto ohledu. Sedm partnerů, pokud je o Euratom, ani jeden z nich v podstatě nespochybnil své příspěvky k tomuto projektu. Japonsko i přesto, že došlo k eh, dramatické události ve Fukushimě, neustále plní své rozpočtové závazky v rámci ITRU. Bez této dohody by mnoho výzkumných pracovníků muselo pozastavit svou práci a projekt ITER by byl ve velikém skluzu. V současné době zde máme asi tisíc zaměstnanců v Kadaraši. Od roku 2015 až do roku 2017, 18 dojde v podstatě ke konstruktivní fázi která vlastně bude představovat mobilizaci 4,5 tisíc zaměstnanců na tomto pracovišti. Je to skutečná Ehm, řekl bych, jednak vlajková loď a zároveň určitý ehm, projekt excelentnosti. Děkujeme, říká pan předseda, a nyní začínáme část ke čty a máme se pouze jednoho přihlášeného do diskuze, paní Paseku. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem ráda, že došlo k dohodě mezi třema evropskými institucemi, pokud jde o financování dodatečných nákladů na projekt ITER. Myslím si, že je důležité, že tak bylo učiněno tím, že jsme ušetřili v jiných částech rozpočtu, aniž bychom ohrozili priority evropského rozpočtu. Myslím si, že dohoda má veliké výhody, protože ITER je jedním z ambicioznějších, nejambicioznějších výzkumných projektů na světě. Výsledky tohoto projektu by mohly představovat nebo určité nové, no, novou možnost čisté eh, udržitelné energie. Proto podporuji dlouhodobé financování tohoto mezinárodního projektu. Myslím si, že Evropská unie by měla zajistit úspěch tohoto projektu na základě samozřejmě akceptovatelných nákladů a díky eh, určitým i technickým předpokladem a zároveň, že dostojíme našim mezinárodním závazkům. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní dávám slovo panu komisaři Levandovskému. Děkuji za slovo, pane předsedo. Velice stručně dvě poznámky. ITER to je mezikontinentální projekt. V podstatě je velice důležité, je to důležitý projekt i pro důvěryhodnost Evropské unie, pokud jde o naše závazky. Ovšem vidíme na základě diskuse, která se zasněla, že jsou zde i různé manažerské problémy, mm, protože například i v oblasti jaderné fúze jde tam o společný podnik a tak dále. To je problém. Došlo tam k různým skluzům. Ovšem dobrá zpráva je to, že účetní dvůr mm, nad tím bude bdít a zároveň to bude součástí absolutoria, to znamená, že se budeme snažit do budoucna zamezit těmto problémům, například s mm, přehnanými náklady a tak dále. A druhá záležitost, paní Andersen, pokud jde o tu logiku rozpočtu pro 2011, který v podstatě utrpěl těmi deseti miliardami eur, nebo tím, že se tam neměli dostatek finančních těchto prostředků pro mm, některé projekty. A to z dvou důvodů. Jednak tam nebyly dostatečné finanční prostředky a dále to byla pružnost finančního nařízení. A to vytvořilo problémy pro rok 2012. To znamená, jak vlastně z těch výnosů pro rozpočet, z rozpočtu 2012 to uhradit. Čili ano, samozřejmě musíme pochopit trošku e, to, že tam vlastně byl malý přebytek, dále v podstatě neskutečný problém těch asi 10 miliard, které měly být zaplaceny už v roce 2011, ovšem nemohly být. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní na závěr bych dal slovo ještě zpravodajce paní Balcány. Děkuji za slovo. Pane předsedo, ráda bych poděkovala všem řečníkům, řekla bych za většinovou podporu mé zprávy. Ovšem ráda bych rovněž zdůraznila to, že jak bylo očekáváno, věnovali jsme se podstatě eh, hodnotám projektu ITER. Ovšem nesmíme zapomínat na to, milí kolegové, kolegyně, že jde o dohodu, která v podstatě ke které došlo už v prosinci a která nám umožnila uzavření dohody o rozpočtu pro rok 2012, čili tím způsobem, jak si uzavíráme i dohadovací řízení. Pokud jde o vyjednávání, které, která probíhala v lonském roce, podle mého názoru toto je nejlepší možný výsledek, abychom mohli financovat tento projekt. V podstatě využijeme mm, ten nástroj pro převod minimálním způsobem, protože tím, to je podle mého názoru velice dobré, protože jsme neohrozili jiné výzkumné projekty, které zůstaly v rámci rozpočtu a toto byla naše hlavní snaha. Jsem nesmírně ráda, že vám mohu připomenout to, že v podstatě jsme tím ukončili um, toto jednání, které představovalo úžasnou spolupráci. Děkuji říká pan předseda, hlasovat budeme o tomto tématu zítra v poledne. Dalším bodem jednání je zpráva, kterou předkládá pan Kačmarek a týká se převodu pravomocí v oblasti řízení